je protokol neboli zápis schválený. Dvě frakce, ALDE SED, požádali o jmenování do delegací Euromed ASEAN, pan Takula, místo paní Tajn, pan Milána, členem místo paní Palcány. Pokud jde o vztahy k jeho východní Ázii, paní Bacány, členkou místo pana Milána, a vztahy EU-Ukrajina, pan Koval, členem místo pana Šimanského. Vztahy eu Arménie, pan Šimanský členem místo pana Kovala. Jsou námitky proti těmto změnám? Nevidím, takže jmenování je potvrzeno. Podle pořadu jednání máme společnou rozpravu k prohlášení Rady a komise, pokud jde o dohodu o partnerství mezi EU a Tadžikistánem.